odpovídajícím gremím. Eh, Zasedací období Evropského parlamentu je to přerušeno. Přeji všem šťastnou cestu domů a ukončuji schůzi. So, thank you.